So, <clears throat> liebe... Milé kolegyně a milí kolegové, zahajíme nyní naši odpolední schůzi. V černu jsme se rozhodli, že si pozveme komisi, aby nás informovala o situaci na trhu s cukrem To je tedy téma pro celou další hodinu. Částečně jsme se tomuto věna, tématu věnovali již než dopoledne během debaty o Mercosuru, když jsme zvažovali možné dopady dohody s Mercosurem. Práv... A nyní se tedy speciálně budeme věnovat trhu s cukrem. Já zde eh, Vítám pana Michaela Skenela za komisi. On je ředitelem, který odpovídá právě za toto odvětví. A já vám tedy hned předám slovo a po vašem vystoupení budeme mít kolo otázek. Takže prosím, pane Skenele, máte slovo. Uh, thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice rád, že vám mohu poskytnout aktuální informace o současném stavu trhu s cukrem a o vývoji, pokud jde o skupinu pro cukr na vysoké úrovni. Trh s cukrem prošel složitým obdobím a je to jedno z odvětví, které nás nejvíce znepokojuje v posledních letech z důvodu které eh, jasně vyplynou z naší diskuse. Jedná se především o historicky nízké ceny na úrovni EU i mezinárodně. A než eh, přejdu k podrobnostem, možná bych mohl eh, schrnout historický kontext, který je důležitý, abychom pochopili situaci, v níž se momentálně nacházíme. Cukr tradičně byl, bylo jedna z nejregulovanějších komodit na evropském trhu. Máme výrobní kvóty, náhrady při vývozu, kontroly dovozu. A na úrovni komise máme eh, každotýdenní jednání týkající se zprávy trhu s cukrem. Tato situace eh, teď eh, ustala, situace se úplně změnila, došlo k reformám. Především došlo ke zrušení režimu kvot v roce 2017, ale ještě předtím došlo k podstatné restrukturalizaci celého odvětví. Eh, to mimo jiné zahrnovalo i velké investice ve výši 5 miliard eur. A také postupně došlo k odbourání těch vývozních náhrad. Když dochází k přechodu od velice regulovaného trhu k současné situaci, tak samozřejmě probíhá proces postupného se uspůsobování a to může být někdy bolestivé. V kontextu současného trhu eh, se to projevuje především na situaci cen. Jak už jsem říkal, ceny jsou na historicky nízké úrovni. Poslední pád cen byl vyvolán tržním rokem 2017-2018. Tento rok byl zvláště pozoruhodný, protože tento rok následoval po zrušení kvót. To znamená, vůbec poprvé eh, odvětví fungovalo a vyrábělo bez eh, omezení kvótami. A hned v návazném roce výroba vylétla o 20 na evropské úrovni a na trhu, kde spotřeba je stabilní a dojde k obrovskému nárůstu eh, produkce, a eh, to vede k jediné věci, k pádu cen. A právě k tomu došlo. Byl tady výrazný pokles cen. Situace se ještě zhoršila kvůli prudkému nárůstu eh, produkce celosvětově. To znamená, že to byla úplně nejhorší situace, velký nárůst produkce jak v Evropě, tak ve světě. A tyto dva faktory se eh, navzájem propojily. Od roku 2017-2018 došlo opět k podstatnému poklesu produkce na evropské úrovni právě kvůli tomu cenovému vývoji. A ten pokles výroby eh, ale nevedl k odpovídajícímu nárůstu cen, jak by se dalo očekávat. To se dá vysvětlit několika faktory. Především eh, ceny, eh, o kterých je komise informována, jsou eh, vlastně komisi sdělovány s prodlevou několika měsíců. To znamená, že ty ceny nevždy odrážejí aktuální situaci. Kromě toho ty ceny, které nám jsou sdělovány, obvykle jsou výsledkem víceletých smluv. Takže velice často se jedná o smlouvy, eh, které jsou eh, uzavírány mezi eh, producenty, rafineriemi, eh, zákazníky a pokrývá to několikaleté období. Takže ten tržní vývoj se nevždy odraží, odrazí na těch cenách, které jsou nasmlouvány. A další eh, faktor je to, že musíme také brát zřetel na mezinárodní situaci a dumping ze strany Indie na světových trzích. To má velice negativní dopady. Nicméně je třeba mít na paměti, že situace v Evropě není homogenní. Jsou tady velké rozdíly mezi regiony. Jak víte, máme tři odlišné regiony v Evropské unii, pokud jde o produkci cukru. A ceny v takzvaném regionu 2 jsou vůbec nejnižší, jsou vůbec pod tou evropskou cenou 20 eur za tunu. To je třeba Spojené království, Nizozemsko, Belgie, Francie, Německo. Tam jsou eh, například ceny na úrovni 316 eur za tunu a v regionu 3, to se jedná především o středomořské země, tam jsou ceny podstatně větší, asi 66 eur za tunu. A země regionu 1, to je Polsko například, eh, jsou lehce nad průměrnou cenou v EU. A toto říkám jenom proto, abychom si uvědomili, že ta situace není homogenní. Když se podívám do budoucna, a to se nás týká všech, říkal jsem, že situace v Indii je nadále znepokojivá. Můžu se o tom zmínit podrobněji v diskusi úroveň produkce eh, klesala. Přebytek v současném tržním roce ukazuje eh, pokles oproti předchozímu roku a očekává se, že v nadcházejícím roce spíše zaznamenáme deficit. To znamená, že eh, produkce poklesne a bude o 5 milionů tun nižší, než jaká je spotřeba. Takže proto také klesají zásoby cukru v současnosti Eh, a nicméně zatím si tím nevyřeší eh, problém v tom krátkodobém hledisku. Podíváme-li se na situaci v EU, situace v členských státech je různorodá. Říkal jsem, že regi- země regionu 2, je, tam ceny jsou nejnižší, ale právě v těchto zemích také eh, produkce nejrychleji vzrostla po zrušení kvot. 20% nárůst produkce v období 2017-2018 byl koncentrován především do zemí regionu 2. Naproti tomu produkce ve zbytku Evropské unie a zvláště ve středomorských zemích eh, zaznamenala prudký pokles. A paralelně s tím hektary používané na pěstování řepy eh, sledovaly stejnou tendenci. Nárůst eh, v regionu 2 a pokles v ostatních oblastech. Když se podíváme na eh, trendy v letech před zrušením kvót, tak ten celkový závěr platí. Největší nárůst produkce cukru a množství akrů obdělávaných řepou vzrostlo v těch zemích regionu 2 nejvíce oproti těm ostatním zemím. Když se vrátím eh, ke skupině pro cukr na vysoké úrovni, ta její práce je důležitá eh, pro další vývoj. Eh, Komise zřídila tuto skupinu kvůli našim obavám ze stávající situace a komisař Hogan se tedy rozhodl v listopadu loňského roku zřídit tuto skupinu. Je třeba mít na paměti, že to není skupina na vysoké úrovni komise, skládá se se zástupců členských států. Skupina se sešla třikrát. A především to byla příležitost, aby komise prezentovala svou prognózu eh, situace, vyjasnila kontext, tendence. Byla to i příležitost pro všechny hlavní eh, dotčené strany eh, představit své hodnocení na situace. To znamená, že tam byli zástupci rafinerií, pracujících v průmyslu, prostě všech eh, aktérů, kteří se nějak do toho procesu zapojují. A eh, na závěr práce skupiny byla předložena zpráva pro komisaře Hogana, která byla posléze projednána eh, s členskými státy na Radě ministrů zemědělství. Bylo v té zprávě určeno 12 oblastí, kde je tedy popsána situace a kde je uvedeno, jak bychom se mohli vylepšit. Mohl bych eh, mohl o všech eh, mluvit dlouho, ale soustředíme se jenom na tři, čtyři klíčové oblasti. Za prvé, skupina diskutovala o tom, do jaké míry by komise měla intervenovat na trzích, aby současnou situaci řešila je jasné, že ta diskuse byla eh, složitá a vyplynulo, že neexistuje schoda na tom, že by eh, komise měla intervenovat. Konsensus byl takový, že, re, že ty reformy byly nutné, že bylo jasné, že to přechodné období bude obtížné a že kdyby se teď intervenovalo na trhu v poměrně krátké době, Eh, po těch reformách, tak by to mohlo vyvolat špatný signál a naopak to podkopat všechny ty reformy, které byly provedeny s vysokými náklady. To chci zdůraznit více než 5 miliard stály ty reformy. To znamená, opatření na podporu trhu nebyla eh, vnímána jako eh, nutný prostředek, ale komise byla požádána, aby toto pak ještě přeskoumala později. Druhá věc, kterou skupina na vysoké úrovni diskutovala, byla otázka dobrovolné eh, párové podpory. Současná situace je taková, že některé členské státy používají tuto dobrovolnou podporu aby podporovali pěstitele, eh, pěstitele řepy ale některé členské státy se proto eh, nerozhodly, takže ten přístup je odlišný. A otázkou je, kdo postupuje správně, to je obtížné zodpovězet. To znamená, že tato dobrovolná podpora je věc, která se mm, diskutuje i v souvislosti s reformou SZP, ale velké množství členských států je pro pokračování tohoto typu podpory i v oblasti řepy. Další eh, problematika eh, byla používání eh, neonicotinoidů, které se používají na ochranu rostlin. Podle komise by se toto mělo ukončit, nicméně některé členské státy schvalují jejich použití v naléhavých situacích. Jiné členské státy už přijaly právní předpisy, které zakazují jejich užití jako prostředků na ochranu rostlin u pěstování řepy. To má zase své dopady, protože dostáváme stížnosti ze zemí, které zakázaly jejich užívání, eh, protože má to vliv na eh, úrodu v jejich zemích a jsou potom vlastně v nevýhodě oproti těm státům, kde se tento přípravek nadále používá. Komise může jenom připomenout členským státům, Eh, že používá, zákaz používání eh, těchto látek eh, trvá, že se mohou používat výhradně v naléhavých situacích, nemůže se jednat o standardní používání a je tedy třeba přejmout opatření na ukončení používání tohoto prostředku a to není jenom v zájmu ochrany zdraví, ale je to důležité i kvůli tomu, aby se zajistily rovné podmínky ve všech členských státech. Další problematika, a u toho skončím, je eh, mezinárodní aspekt, to už jsem eh, zmiňoval, je tady přetrvávající eh, cenový dumping na trhu s cukrem ze strany Indie. Ve Světové obchodní organizaci už byly podány stížnosti. Je tady, tady požadavek, aby Indie přestala s tímto cenovým dumpingem v oblasti cukru. Jedná se o tom i bilaterálně. Komise samozřejmě podporuje případné kroky na úrovni VTO. Austrálie eh, se v tom hodně angažuje a eh, komise to aktivně podporuje. To samo o sobě by ne, neznamenalo vyřešení všech našich problémů, ale eh, ukončení tohoto výrazného dumpingu ze strany Indie vzhledem k vysokým zásobám v Indii to je opravdu takový temný mrak, který visí nad trhem eh, s cukrem a eh, vysvětluje ty nízké ceny. Skupina na vysoké úrovni řešila řadu dalších věcí, eh, například i smluvní vztahy mezi pěstiteli řepy a zpracovateli, cenovou transparentnost, výzkum a inovace, zlepšování odolnosti odvětví eh, prostřednictvím eh, různého mm, pojištění. Bylo to opravdu mnoho eh, relevantních otázek, které se na té skupině diskutovaly, ale nebudu teď zabíhat do podrobností, dám příležitost poslancům, aby případně položili otázky. Děkuji. Yeah, vielen Dank. Děkuji, děkuji mnohokrát panu Skenelovi za informace. Několik kolegyň a kolegů se přihlásilo o slovo. Já bych rád eh, tímto hned uzavřel se seznam řečníku, přečtu jména. Bakas, kolegin Sander, Já, Dorfmann, De Castro, Buda, Mortler, Aguilar, schreier Pirik und Le Breton. Ja. Das war der Kollegin Wiener, der Kollege Kutz ještě kolega Wiener Kucmök, Jürgen. No. Přeje si ještě někdo další vystoupit? Kolegyně Afram. Děkuji vám. Vážený představiteli komise, děkuji za tuto prezentaci. A dovolte, abych řekla následující. Přednedávnem zástupci eh, výrobců cukru a pěstitelů řepy v Evropě sdělili, že jsou velmi zneklidněni eh, svou produkcí a eh, řekli, že mezi sedmi až deseti eh, cukrovarů bude nuceno zavřít svou produkci, zrušit produkci po ehm, podepsání dohody Mercosuru. A navíc v Rumunsku po krizi máme pouze jeden jediný cukrovar a ten eh, nebude schopen odolat konkurenci, protože produkuje cukr z řepy, nikoli z třtiny a mm, také eh, dováží eh, cukr, ale ceny jsou závratné. A tento cukrovar také bude muset zavřít a z toho vzniknou samozřejmě nezaměstnaní dělníci. A pak samozřejmě tady budou drobní zemědělci, jimž společná zemědělská politika chce pomoci. Chci se zeptat, existují nějaká ochrana opatření pro toto odvětví a pokud ano, jaká? A pak z širšího kontextu bych se chtěla zeptat na tu bezpečnostní síť v hodnotě 1 miliardy eur. Jak hodláte alokovat tuto částku? Je nutno, aby vzniklo najednou několik krizí eh, v cukerném průmyslu nebo sektoru, najednou a hovězím sektoru také. Děkuji. Merci, monsieur, de votre venue ici. Lu... Děkuji vám, eh, že jste přišel mezi nás. Já se už několik generací zabývám produkcí cukrové třtiny v naší rodině. Je to tedy tradiční a chci připomenout, že mnoho produktů mizí třeba v Marseille ve Francii v důsledku nešťastné globalizace. Eh, jsou veliké problémy také. Je to ten problém volného obchodu bez ochrany producentů. Eh, postavení producentů cukru ve Francii eh, pokles cen jsou velkým problémem. Je třeba se zaměřit na toto řešení. Je tady i dohoda týkající se zámořských departmánů ve Francii a v té zprávě se říká, že cukr je citlivý, eh, citlivá komodita. Jakou máme jistotu, že liberalismus, kterou prosazuje tento parlament, nepovede k odstranění tohoto statusu cukru a že nepo, nedojde k eh, ukončení ochrany zemědělců. Diverzifikace cukrárenských zařízení, jak je to zmíněno v závěrech zprávy, bude možná pouze, pokud se producentům poskytne podpora. Protekcionismus je tady nezbytný, eh, zejména vzhledem tomu, že se jedná o potraviny. Vedle toho ještě každý členský stát by měl mít volnost pomáhat svým zemědělcům v oblasti cukru, tak, aby tyto trhy měly hospodářsky realizovatelnou budoucnost. A spolu s kolegy ze zámoří očekáváme nějakou konkrétní odpověď Eh, protože je to důležité pro producenty z francouzských zámořských departmánů. Jak, jaké jsou plány pro období po roce 2021? Děkuji. Pokud každý bude takto využívat svou řečnickou dobu, tak dnes dopoledne stihneme pouze jedno jediné téma. Já vás tedy prosím, dodržujte jednu minutu, kolegyně Sandry. Děkuji, pane předsedo, děkuji i také za prezentaci. Skupina na vysoké úrovni došla k závěru, že tradiční nástroje pro regulaci již nejsou ty nejvhodnější pro to, abychom čelili krizi, která panuje na trhu s cukrem. A já to vidím u mě doma v mé zemi ve Francii, jaké obtíže tam jsou, jak se také zavírají cukrárny, cukránské podniky. A proto by bylo vhodné zlepšit transparentnost na zemědělských trzích pomocí nástrojů, které budou vhodnější, ale vidím, že stávající iniciativa je tedy teprve fázi přijímání na komisi. Tady si myslím, že komise by měla také se podívat na to, jak by se mohly používat eh, soukromé nástroje. Mám tím na mysli článek 222 VTO toto, o toto bylo žádáno v rámci mm, stanoviska kolegy De Castro a já se tedy ptám, jste ochotni eh, vlastně aktivovat takovou tu žádost, ten článek? Děkuji kolega Jár, děkuji mnohokrát. Doplním kolegy pár věcí, kde my musíme udělat naše domácí úlohy, sdílená bolest je pouze polovičně, jak se říká v My tady máme ty neonikotinoidy, eh, k tomu tu úpravu, ke které členské státy přistupují různým způsobem. Mám otázku, jak Evropská komise zajistí, že nepřijde k nadkompenzaci pro prostřednictvím těch zvojených plaveb v těch členských státech, kde eh, mají silné cukrárenství, dále má konvise objektivní kritéria pro to, aby mohla správně kontrolovat neonikotinoidy. Protože není asi dobré, aby na jedné straně řeky bylo zakázáno používání nikotinoidů a na druhé straně řeky to bylo dovoleno. To je pak zkreslená hospodářská soutěž a dále hodlá komise hm, použít článek 222 společné organizace trhu a dále jste toho názoru, že potřebujeme lepší znění, lepší verzi, transparentnější verzi cenu výrobců. Kolega Dorfman dnes máme cenu za kutru 265 eur za tunu, což není problém pouze pro zemědělce, ale také pro zdraví lidí. Pokud produkujete dnes cukr či potraviny, čím více cukru tam dáte, tím eh, větší bude váš profit. Například jogurt. Jogurt eh, vlastně stojí dvakrát až třikrát více než ten cukr, který tam do něj dáte. Tedy čím více tam cukru dáte, tím lepší obchod tím uděláte. To je nesmysl. Já si myslím, že eh, jakožto vysoká skupina na vysokové úrovni si říkáte, aha, ty zdvojené plazby, my jsme se na tom shodli, ale já nechápu, nerozumím z tomu, zase dobré či špatné. Já si myslím, že je zvědné, že ty zdvojené platby povedou ke snížení cen cukru v Evropě, bude to tedy tlak na trh a my si musíme zvážit, zda chceme vzít evropské peníze pro to, abychom stále ještě snižovali cenu cukru, čímž vlastně neprospěpujeme ani zemědělcům, ani našim občanům a jejich zdraví. I zde si tedy musíme zvážit, zda je naše jednání smysluplné. plné. Měli bychom se chránit směrem venek, když nám někdo tady přichází s dumpingovými cenami zvenku, tak bychom měli jasně říci, že něco takového možné není. Také já bych se chtěl připojit k tomu, co už říkala paní kolegyně Sander. Pane ředitel už o tom mluvil ve svém vystoupení. Skupina na vysoké úrovni dospěla k závěru, že tradiční nástroje nezafungovaly, nacházíme se stále v kritické situaci a jak jste připomněl, v některých zemích ta situace je skutečně dramatická protože hrozí, že eh, doj, hrozí k úplné uzavření některých eh, cukrárenských eh, podniků. A já tedy se chci zeptat, je komise připravena zavést nástroje třeba soukromých zásob nebo něčeho obdobného do té doby, než se cena zvedne a než se zlepší hospodářské eh, podmínky, které umožní znovu nastartování tohoto odvětví. Děkuji. Kolegy Buda. Děkuji, kolega Buda. Děkuji mnohokrát. Velice stručně. V minulém týdnu jsem hovořil se zástupci tohoto odvětví a oni mě upozornili na něco velice znepokojivého a to je podmíněnost eh, poskytované podpory určitým množstvím produkce. Ale jedná se o biologickou produkci, eh, to znamená, oni nepoužívají chemikálie, nepoužívají pesticidy a nemůžeme jim tedy předepisovat nějaký objem produkce. Tato podmínka je pro mě dosti znepokojivá. Mluvil jste i přímo se zástupci odvětví? Mluvil jste s lidmi, kteří by vám eh, řekli, jaké mají obavy z Mercosuru. Dnes dopoledne jsme tady na výboru měli vašeho kolegu z komise a já jsem měl pocit, že on nám, nás prostě neposlouchal. Lidé nám říkají, že v návaznosti na nové kvóty eh, na cukr vznikne mnoho problémů a vlastně můžete potopit celé zemědělství. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Prosím, eh, jednu otázku už položil Peter Jár a já mám takovou doplňující otázku k Mercosuru. Eh, ty dovozy to by tedy znamenalo, že to vytlačí určitý objem cukru z Evropské unie, když tady máme tedy povolení toho dovozu na cukr a etonál celkově 1,5 milion tun cukrového ekvivalentu. Takže můžeme očekávat, že se i nadále, že respektive to bude vést k tomu, že se budou zabý, zavírat další cukrárenské provozy, což by vedlo ke ztrátě pracovních míst asi 22 tisíc a byla by to ekonomická ztráta asi miliarda eur. A to jsou pracovní místa na venkově, v regionech. Jakou odpověď na to komise má? Děkuji, kolegyně Aguilar. Eh, Děkuji komisi a expertní skupině za to, že připravili zprávu, která je takovou diagnozou problémů v tomto odvětví, ale myslím, že tam nejsou žádné konkrétní myšlenky, které by umožnily zajistit budoucnost cukrárenství, které se nachází v nejhorší eh, krizi ve své historii, pokud jde o ceny. Ve Španělsku se ještě pokračuje v pěstování cukru, což je jenom díky té nepovinné podpoře a Eh, díky používání těch nenikotinoidů, což je přitom v té zprávě kritizováno. Ale eh, myslím si, že je třeba, aby Evropská unie přestala dělat takovéto ústupky v oblasti cukrařství. Děkuji, paní Schreier-Pírek. Děkuji, pane předsedo. Mám pouze jednu jedinou otázku eh, týkající se neonikotinoidů. Vy jste právě řekl, že se s tím končí pouze nouzová uplatnění, ale musíme o tom uvažovat, protože ze zemědělci potřebují určité prostředky na ochranu rostlin a podobně. To znamená e, posouzení e, poškození rostlin e, je uspokojivě uzavřeno. Dále používání dalších prostředků pro tento sok, sektor, potřebujeme rozhodnutí založená na faktech a posouzení e, rizik, ale s určitým přechodným obdobím. Dovedete si to představit? Děkuji, pan kolega Lebreton. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Máme velkou krizi v větví cukrárenství v Evropě. Já jsem jsem o tom sám přesvědčil v určitém regionu, kde tady opět zavírá pravděpodobně cukra, cukroval. Já jsem plně, opravdu velice naslouchala, vy se tedy snažíte bojovat proti tomu dumpingu v obětví cukru, ale mám pocit, že nemáte vhodné řešení. Vy jste tady položil otázku, zda by teda Evropská unie měla zasáhnout na těch trzích. Vy jste řekl, ne, ne, ne, měli bychom počkat na konec toho přizpůsobovacího období, ale neměl vlastně ani jak dlouho bude bude. Pak tady máte jistě dobrovolné metody, ke kterým sáhly se členské státy, ale to podle mě nesnačí. Dnes dopoledne jsme viděli, když jsme se věnovali Mercosuru, že pravděpodobně se bude dovážet z této oblasti velký objem cukru a etanolu. Tam se, Jaké řešení hodláte zavést, abyste podpořil speciálně evropské pěstitele cukrové řepy? Děkuji, kolega Kučok. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, pane řediteli, v současné krizi, kdy jsou ceny na trhu s cukrem velice nízké, celý problém dopadá na bedra pěstitelů cukrové řepy. Proto se ptám, jste ochotni zavést opatření, která podpoří pěstitele? Možná by se měly povinně uzavírat smlouvy. To by možná pomohlo. Děkuji, paní kolegyně Wiener. Děkuji mnohokrát. Pěstování cukrové řepy je obtížná věc. Měli bychom k němu přistoupit udržitelně a také ve smyslu naší budoucnosti, to znamená pryč od neonikotinoidů. Věda říká, že to ani není účinná metoda, jak chránit to osivo, že již po několika generacích máme rezistence. Chlorpyrifos je neurotoxický insekticid, který je škodlivý pro mozek dětí a co možná nejdříve by měl být zákonem zakázán. Není možné, aby na jedné straně tato látka jako v Německu byla zakázána, na druhé straně v mé vlasti v Rakousku je to stále ještě povoleno, je tam jakýsi nouzový a přechodný režim. Je třeba, abych to tak nazvala, vytvořit rovnost zbraní. Musíme vždy myslet na přírodu a na biodiverzitu a proto je třeba zakázat ty přechodná období. A zemědělci, kteří takovéto produkty stále ještě mají, například na skladu, již zakoupené by měly dostat odškodnění, protože v takovém případě se to zakáže, potom tedy nebudou již moci používat. Děkuji, kolega Jirgil. 2006 roku reforma rynku cukru, produkcja wynosiła w Europie 17 milionów ton około, teraz... V roce 2006 Evropě bylo produkováno ještě 17 milionů tun, eh, letos je plánováno 14 milionů, možná, že z toho bude pouze 13 milionů. To znamená, že výsledku bude dosaženo. Polská vláda však konstatovala, že tato zpráva není správná, protože přístup, to znamená selektivní srovnávání dat, neobráží realitu a neumožňuje vyvodit určitá, určité závěry, které ale ve zprávě nalézáme. A nad rámec toho, co pan Kužmik už eh, uvedl, ehm, předložilo Polsko ještě další žádosti, například, aby eh, ehm, Polsko mohlo přijmout další opatření a aby eh, mohlo, mohly být použity další nástroje, nebo aby eh, byla Polsku přištěna určitá eh, další pomoc. Paní kolegyně Tomášič má slovo. Děkuji vám. Jak víte, Cukrová řepa je nejdůležitější vývozní komodita v zemědělském sektoru Chorvatska a v loni byl ale cukrový trh silně zasažen, postižen. Krize otřásla celým sektorem. Cukrovary ale nezaplatili cenu producentům tak, jak měli a proto došlo k tomu, že producenti museli doslova zápasit o přežití. Eh, vzhledem k tomu, že cukrová řepa je eh, jeden z nejdůležitějších produktů v Evropské unii, musíme zajistit eh, pomoc producentům, aby se zotavili z této pohromy a aby mohli konkurovat na trhu. Moje otázka tudíž je, jaká opatření plánuje Evropská komise v ohledně tohoto problému? Děkuji. Děkuji a dospěli jsme ke konci tohoto kola otázek a nyní, pane Skenle, vám opět uděluji slovo, abyste eh, zodpověděl na tyto dotazy. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. To je skutečně velmi rozsáhlá diskuse, která poukázala na celou řadu problémů a otázek a to je užitečná připomínka závažnosti situace a kontextu. Já se pokusím vyhmátnout ty nejdůležitější Eh, několik poslanců eh, poukázalo na to, že cukr je choulostivý produkt a je velmi exponovaný v rámci obchodování nejenom do Indie, ale také do zemí Mercosuru. A tady je důležité zdůraznit, že cukr je a zůstane choulostivým eh, produktem ve všech obchodních jednáních v minulosti, současnosti i budoucnosti. Bude eh, komise trvat na tom, eh, aby všechny choulostivé produkty byly hájeny a budeme trvat na vysoké úrovni ochrany eh, domácích producentů. Vím, že existuje mnoho pochybností ohledně Mercosuru, že ústupky, které činíme v oblasti cukru, jsou příliš eh, velkoryse a že naši producenti za to budou vysoce a draze platit. Dneska, eh, dnes ráno pardon, jste o tom diskutovali eh, i s kolegy. Já tady nemám nic nového, co bych k tomu řekl pouze. Mohu zopakovat to, co již oni řekli. Platí tady to, co se týká eh, celého kontextu eh, zemědělství. To znamená, eh, že v rámci kontextu Mercosur nedojde ani k výrazným nárůstům, ani poklesům cen, ani spotřeby. Statisticky k tomu nedojde. Navíc eh, kromě eh, ústupkům v oblasti etanolu jsme zaznamenali určité zarážející čísla a eh, také se to týká produkce cukru, ale naše vlastní výpočty naznačují, že dopad bude exponenciálně nižší. Abych to zasadil do kontextu. Produkce etanolu v Evropě nyní využívá pouze malé procento cukru, takže nevidíme toto riziko, ale přijímáme, souhlasíme s tím, že se názory na to e, různí. Komisař e, prohlásil, že choulostivé komodity musí být chráněny. Diskuse bude pokračovat a nesmíme zapomínat, že e, koncese na cukr v Mercosuru, i když to už bude schváleno a implementováno, to, tak to bude rozloženo po několik let a to je skutečně eh, pevné rozhodnutí Evropské unie, Evropské komise, ehm, tak aby eh, se sektor mohl přizpůsobit. Neonikotinoidy, všechna opatření komise eh, na, o neonikotinoidech pokud tedy se rozhodne eh, eh, na vědecké úrovni, že nebudou eh, nebo nesmějí být použity, respektive jsou škodlivé, tak komise mm, bude samozřejmě dbát tohoto doporučení, respektive EFSA. Problém v souvislosti s eh, trhem s cukrem je takový, že eh, eh, členské státy to mohou autorizovat v případě nouzového použití. Komise se domnívá, že to nemůže pokračovat do nekonečna. A mm, to je právě nouzová situace. To, co pokračuje do nekonečna, není nouzová situace. Některé členské státy se rozhodly zastavit použití a um, řešit následky. To znamená například využívání eh, dražších produktů a za cenu nižších výnosů. A tady mm, se tedy diskutuje o tom, jestli je to férové a oprávněné. Komise říká, že s těmito výjimečnými použitími se musí skončit. Samozřejmě musíme více dělat v oblasti výzkumu inovací, musíme hledat lepší, bezpečnější eh, alternativy, ale to se nestane, to se nestane přes noc. Eh, dále mohu opět eh, jenom říci, co jsem řekl již předtím. Eh, členské státy, ti, kteří vyplácejí dobrovolné eh, podpory, ty členské státy, které vyplácejí dobrovolné podpory, jako například Chorvatsko, tom mohol pokračovat. Řada členských států trvá na tom, že z řady socioekonomických důvodů a důvodů eh, rozvoje venkova chtějí a musí zachovat produkci eh, cukru. Jestliže to také znamená dobrovolnou podporu, tak eh, samozřejmě s tím souvisejí určité náklady. To znamená, že jim zbyde méně na dobrovolné platby. To znamená, že tedy eh, budou muset na to obětovat finanční prostředky. Otázka, zdali to přispívá ke zlevnění cukru a zdali je to určitým eh, faktorem eh, v oblasti výživy a tak dále. I o tom se hovořilo na úrovni skupiny, na vysoké úrovni reakce zemí, které platí eh, tuto dobrovolnou eh, podporu, je, že oni nespůsobili tento problém. A Týká se to zejména zemí regionu číslo dvě, zejména ty jsou eh, zodpovědné naše hodnoty v produkci se snížily a proto na nás neukazujte prstem. Říkají samozřejmě, je nutno najít i jiná opatření na podporu odvětví. Jedná se zejména o článek 222 společné organizace trhu. Podmínky článku 222 poukazují také na určitá omezení, například výjimečné narušení trhu, eh, určitá opatření musí být časově omezená, potřebují implementační prováděcí předpisy komise a tak dále. To neznamená, že článek 222 eh, by neměl eh, být uplatňován. Článek 222 ostatně není jediným takovým opatřením. Komise zase je otevřena eh, čemukoliv, co by fungovalo a podpořilo sektor za podmínky, že to nevytvoří velké problémy jinde a že je v souladu se smlouvami. Takže my jsme otevřeni jakýmkoliv rozumným eh, iniciativám eh, tímto směrem, ale nemůže to přijít pouze z komise musí zde být jak jakési otevření se v rámci toho eh, eh, sektoru eh, cukru. On musí být připraven ctít, dodržovat základní podmínky. Soukromé skladování bylo zmíněno, tady ten problém nebo výzva která s tím souvisí, je ta, že byste potřebovali eh, silný převis zásob kvantit na trhu. Já jsem to již zmínil, že pokles nebo propad produkce v roce 2018 a 2019 bude pokračovat asi letos také eh, situace eh, v oblasti cukrové řepy je stejná, ale očekáváme, že v příštím roce produkce poklesne asi o 5 takže zásoby asi nebudou hlavním pozitivním nebo negativním faktorem, eh, které, který ovlivní trh. Takže eh, soukromé eh, skladování asi problém nevyřeší, spíš by to vyžadovalo určité křížové subvence, ale určitou nápravou toho sektorového problému to asi nebude. Dále někdo řekl, že komise nenaslouchá nebo není otevřená vůči zúčastněným stranám. Já si nemyslím, že by to pan komisař akceptoval, nebo mm, ani já to nemohu akceptovat. Neustále nasloucháme eh, zúčastněným stranám také v rámci skupiny na eh, vysoké úrovni, vedeme dialog s občany, eh, prostě setkáváme se s nimi mm, dnes a denně a nakonec také zde a mm, jejich problémy považujeme za své problémy. Potřebujeme znát jejich problémy, abychom nalézali řešení a pokud se domnívají, že eh, jim nenasloucháme, tak eh, mm, ať nás eh, přijdou navštívit. Myslím, že v rámci prvního kola jsem odpověděl nebo alespoň zaznamenal všechny otázky, pokud nikoli, tak je rád ještě zodpovím. Děkuji vám. Tady byla ještě jedna doplňující otázka od paní kolegyně Wiener a táží se, zde ještě jsou další doplňující otázky. Ano, takže ještě od kolegy Jara. Paní kolegyně Wiener, děkuji, pane předsedo. Jsem si vědoma, že zemědělci eh, čelí velké krizi, eh, která je zesílena ještě absencí um, nástrojů a samozřejmě dohoda s Mercosurem to ještě zhorší, ale pěstitele řepy Eh, pracují v rámci konvenčního zemědělství a eh, samozřejmě eh, pěstují produkt, který je závislý na pesticidech a nyní ještě mají co dočinění s novým nařízením o geneticky upravených produktech a to asi jim velmi nepomůže. A nyní bych chtěla říct si něco zásadního. Musíme konstatovat, že lidský organismus nepotřebuje cukr a cílem společné zemědělské politiky eh, má být nás eh, živit, ale eh, k tomu nepotřebujeme cukr. Naopak, cukr má pouze negativní účinky. Paní kolegyně Wiener, to asi není otázka, na kterou by pan Skenl měl odpovědět. To je spíše politický výrok nebo konstatování. Ne, říká paní Wiener, eh, vzhledem k tomu, že cukr nepotřebujeme, tak bych se chtěla zeptat, proč stále ještě cukrové řepy v rámci um, společné zemědělské politiky mají být dále ještě subvencí podporovány. Děkuji. Kolega Jár, já v podstatě asi nemusím pokládat svůj doplňující dotaz, ale učiním tak přesto. Ta otázka těch vázaných plateb. Vy se to částečně zodpověděl, ale v příloze se říká, že vázané platby nesmí vést k tomu, že dojde ke zkreslení situace na trhu, k pokřivení trhu. Ptám se, má komise nějakou hranici, kdy si řekne, aha, nyní už to zkreslení je, ta cena je tak špatná, že už prostě nemůžeme eh, dále dnes eh, odpovědnost za vázané platby a dále neonikony nikotinoidy. Měli bychom být tady upřímní. My na jedné straně to zakazujeme a propagujeme zákaz a jiné, na druhé straně některé členské státy potají to opět schvalují. Já bych byl v této oblasti pouze proto, abychom měli stejné podmínky pro všechny. Nevím, jak jedna členská země si může říct, ne, není to nebezpečné, a, a druhá členská země si řekne, je to vysoce nebezpečné, a pak to vede ke zkreslení situace na trhu. Děkuji. Ještě kolegyně Pět Bakas. Nebylo mi odpovězeno na mou otázku, která se týká producentů cukru z francouzských zámořských oblastí. Tady kolegyně, která říká, že lidé nepotřebují cukr, my z těch zámořských dep departmánů musíme říct, že my nic jiného vlastně jinou produkci ekonomickou téměř nenáme. Je to, je to tedy cukrová třtina, ať je to Reunion, Martinik či další oblasti. A já za nás musím říct, ne, my cukr potřebujeme. Děkuji. Ještě ten pan Skenel má možnost zareagovat na dotazy. Děkuji, pane předsedo. Užitečná připomínka a ku podivu to nezaznělo v předchozím kole. Brexit. Samozřejmě musíme eh, být velmi bedliví, co z toho vzejde, pokud tedy eh, dojde zejména k tvrdému Brexitu, eh, protože samozřejmě cukr a etanol bude tedy v rozsahu působnosti Eh, jakýchkoliv eh, dohod eh, se zemědělským sektorem nebo v zemědělském sektoru, ale uvidíme, co se stane k prvnímu listopadu nebudu komentovat eh, to, proč eh, podporujeme eh, pěstitele cukrové řepy. Cukrová řepa je produkt přílohy jedna, je to součást smluv. My v komisi máme povinnost to zahrnovat do našich opatření společné zemědělské politiky až do okamžiku, kdy se smlouvy změní. Pokud jde o dobrovolnou párovou podporu, mm, to je prostě fakt a realita. Ehm, samozřejmě bychom chtěli, aby členské státy byly v souladu a neměli v tom konflikt, ale tato dobrovolná párová podpora je vlastně určitým sporným bodem nebo sporným tématem ehm, sám o sobě. Už i v návrzích eh, společné zemědělské politiky je rozdílný přístup eh, členských států. Když se podíváte na stávající uplatňování této podpory ve všech sektorech, nejenom v cukru, tak se to velmi různí. Některé členské státy, jako například Nizozemsko, eh, to vůbec nevyužívají, jiní to využívají eh, velké míře, samozřejmě v rámci eh, limitů, které jsou stanoveny. A chtěli by jít ještě dále, chtěli by mít eh, určitou pružnost v tomto ohledu. Takže zajistit konsenzus napříč členskými státy nejenom v cukru, ale vůbec v rámci zemědělské podpory obecně je nesmírně obtížné. Ale Zajisté tak, eh, jak se věci mají nyní, eh, členské státy obecně mm, akceptují, že určité prvky dobrovolné párové eh, podpory jsou nezbytné. V určitých případech, jako v cukru, je to něco, co země rozděluje a na té eh, skupině vysoké úrovně eh, je tedy akceptováno, že věc je obtížná, ale zatím se nenašlo řešení. Komise požaduje, aby se situace sledovala, aby tyto subvence neskreslovaly trh příliš. A pak pokud jde o ultraperiferní oblasti, eh, tak komise velmi dbá eh, na to, aby eh, tyto nejodlehlejší oblasti nebyly zapomenuty a má celou řadu legislativních úprav, eh, aby tyto regiony byly podporovány a to se týká nejenom cukru v rámci stávajícího režimu společně zemědělské politiky, ale také v rámci reformy a tedy návrhu reformy se dba na to, aby tato odlehlá místa, odlehlé regiony byly náležitě podporovány. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, pane řediteli Skenle, za eh, tyto rozsáhlé odpovědi. Byť eh, samozřejmě nemůžete uspokojit každého z tazatelů, nacházíme se na velmi obtížném trhu a zůstaneme nadále ve spojení. Nyní bych navrhoval, abychom bezprostředně přešli k dalšímu bodu dnešního pořadu a prosil bych pana ředitele Matthew Hudsona, aby eh, přišel k nám za předsednický stůl. Milé kolegyně a milí kolegové, dostáváme se k bodu 8 na pořadu jednání, což je výměna na názoru se zástupcem komise o sanitární situaci v Brazílii, jak vypadá současný stav věcí. Možná krátce připomenu, v Brazílii jsme měli v březnu 2017 ten skandál s skaženým masem, pak proběhly odpovídající konzultace mezi komisí a brazilskými úřady. Mimo jiné došlo také k náštěvě našeho výboru v Brazílii, to bylo v dubnu 2018, kdy členové našeho výboru mm, měli tedy mm, možnost eh, se seznámit přímo se situací na místě, někteří z nich jsou znovu zvoleni a Samozřejmě to vyvolalo řadu otázek a velký zájem kolegů a kolegyn. Chtějí tedy vědět, jak vypadá aktuální stav situace v Brazílii, jak vypadají aktuální stav situací mezi diskuzí mezi komisí a Brazílií a proto tedy, pane Hacne, vám nyní předávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vítám tuto možnost vyměnit si názory s výborem na generálním ředitelství pro zdraví vnímáme tento výbor jako důležitého partnera v diskusi. Je to má první příležitost sejít se s tímto výborem v novém složení parlamentu, tak dovolte, pane předsedo, abych nejprve učinil pár obecných poznámek a vrátil se třeba trochu do historie. Vím, že je tady hodně nových poslanců, kteří třeba neznají celý kontext této záležitosti. Dobře víme, že tento výbor má velký zájem o provádění sanitárních a hygienických pravidel, která jsou eh, v EU předepsána. Máme velice podrobná pravidla, která pokrývají nejrůznější aspekty bezpečnosti potravin, včetně zdraví zvířat a rostlin. A je to základní princip, podle kterého veškeré potraviny na trhu v EU musí splňovat eh, stejné eh, standardy, pokud jde o bezpečnost potravin. Eh, ty evropské normy pro bezpečnost potravin jsou něčím, o čem se nedá jednat. Já působím v mezinárodním prostředí, vyjednávám, ale nikdy nevyjednáváme o těchto normách. Ty prostě platí. Naše dovozní systémy zajišťují vysoký stupeň ochrany před zavlečením potravin, které by mohly ohrozit eh, zdraví v Evropské unii a důrazně tyto normy dodržujeme. Pokud jde o tento konkrétní téma na programu, pane předsedo, vy už jste zmínil pár aspektů. Vím, že jste o tom diskutovali v předchozím složení eh, parlamentu i s Michaelem Scanlem, který tady hovořil přede mnou o cukru. A my rozhodně chceme nadále vést dialog s tímto výborem, tak abyste znali situaci, abyste věděli, co v té věci děláme. A já osobně se mohu zavázat, že budu vždy vstřícný, jakmile bude mít výbor zájem, rád přijdu informovat o situaci. Jak jste říkal, pane předsedo, Začalo to před dvěma a půl roku, na počátku roku 2017, kdy bylo zjištěno, v rámci operace Karne Fraka, že dochází k podvodům v odvětví masa v Brazílii. Vzhledem k tomu, že to vyvolalo oprávněné obavy, komise okamžitě pozastavila dovozy z těch příslušných závodů, eh, vyňala je z evropského seznamu a také jsme posílili hraniční kontroly, to znamená, že probíhaly 100% fyzické kontroly a 30% mikrobiologické kontroly. To znamená, že každý produkt, který přijel, byl eh, zkontrolován fyzicky a u 20% byla provedena ještě mikrobiální kontrola. Také jsme posílili eh, a vyslali auditní tým, to je silná stránka, že máme tým, který může provádět audity v EU, ale i ve třetích zemích a může kontrolovat dodržování pravidel. V návaznosti na provedený audit jsme eh, definovali eh, řadu problémů a eh, Poslali jsme brazilským producentům podrobný plán nápravných opatření. Měli jsme požadavek pravidelných zpráv, vyňali jsme nebo vyškrtli jsme veškeré závody, kde byly problémy a především eh, že veškeré závody na koněské maso. Taky jsme pozastavili schvalování nových závodů, nových podniků. To znamená, žádné nové podniky nebyly zařazovány na seznam. A kromě kontrol eh, te, o kterých jsem už hovořil, jsme ještě provedli eh, kontroly, mikrobiální kontroly před vývozem eh, u 100% případů u eh, hovězího a drůbežího masa. To znamená, to byla velice silná opatření. Pak byl proveden ještě návazný audit v roce 2018 a tam bylo řečeno, že brazilské úřady zaznamenávají pokrok, že mají e, plán a že mm, zavádějí významná opatření. Jak víte, pane předsedo, i možná to vědí i kolegové, později v roku 2018 jsme se doslechli o dalších problémech. Byla to takzvaná operace Trapaka, omlouvám se, jestli to špatně vyslovuji. A tam se poukázalo na další problémy v odvětví masa, především u drůbežího masa. A komise opět okamžitě veškeré dotčené závody, eh, které byly zapojeny do podvodu, vyřadila ze seznamu. Týkalo se to eh, hlavně firm spojených s dvěma firmami, které byly hlavními aktéry podvodu. Klíčová otázka je, jaká je současná situace. Všechna ta opatření, která jsem popsal, stále ještě platí abyste si učinili představu o rozsahu těchto opatřeních u těch hraničních kontrol od března 2017 do května 2019 jsme zkontrolovali více než 45 tisíc zásilek, to byla ta fyzická kontrola, a u více než 10 tisíc e, zásilek byla provedena laboratorní kontrola. V důsledku toho zhruba 680 zásilek bylo odmítnuto to je eh, asi 1,5 eh, U poloviny z nich to bylo kvůli salmonele a u zbytku to byly jiné problémy, které se objevily při kontrole. Eh, samozřejmě jsme vedli dialog s brazilskými úřady, paralelně s tím, jak oni pracovali na svém akčním plánu. Potom se eh, provedla aktualizace určitých opatření v návaznosti na požadavky komise. Experti momentálně eh, zkoumají eh, aktuální situaci po úpravě opatření v Brazílii. Pokud jde o maso, čekáme tedy na dokončení hodnocení akčního plánu a zatím jsme nenaplánovali žádné další audity v Brazílii. Byla tady otázka na eh, sanitární situaci. Měl bych asi říci, že i když to úplně nespadá eh, přímo do působnosti tohoto výboru, ukazuje to, jakou cestou se ubíráme. Měli jsme negativní audit v oblasti rybolovu, který poukázal na systémové problémy, který se netýká, eh, netýkají jednotlivých firem, ale systému jako takového. A všechny ehm, rybářské závody a všechny ehm, eh, rybářské lodi jsme vyněli ze seznamu a teď tedy čekáme, jak brazilské úřady budou reagovat a řešit situaci. Takže ta opatření byla zavedena a zůstanou platit, dokud komise nedostane uspokojivé záruky, eh, uspokojivý akční plán, který eh, ukáže, že ten akční plán se také dodržuje, provádí a potom pošleme do Brazílie znovu naše auditory, aby potvrdili, že ty problémy, které jsme zjistili, byly správně vyřešeny. Možná to od eh, loniska není velký pokrok, ale pane předsedo, opravdu zatím je hodně práce a bereme to velmi vážně. Když dovolíte ještě dvě minutky, vím, že dnes dopoledne jste hovořili Eh, s kolegy z generálního ředitelství Agri a Trade eh, ohledně Mercosuru. A možná bych jenom potvrdil, my jsme tedy zodpovědní za sanitární pravidla a pravidla mm, týkající se ochrany rostlin, tak mohu potvrdit, že žádná obchodní dohoda nemůže změnit ty sanitární a hygienické normy. Jak jsem řekl, to je věc, o které se prostě nevyjednává. V dohodě s Mercosurem, pokud bude zavedena do proxe, tak tam budou eh, prostředky spolupráce, tak abychom našli způsob, jak v obou směrech zavádět sanitární a fitosanitární eh, opatření, co možná nejméně zatěžujícím způsobem, ale ještě jednou chci zdůraznit, to veřejné zdraví je na prvním místě. Pan komisař Andrik Jatis to často opakuje a tento přístup se rozhodně do budoucna nebude měnit. Takže pane předsedo, děkuji za čas, který jste mi vyhradili. Myslím, že i pro mě to bylo dobré, že jsme si mohli schrnout situaci a očekávám, že plno poslanců bude mít otázky a já si je rád vyslechnu a pokusím se je zodpovědět. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane řediteli Hacne, za vaše úvodní slova a za to, že jste nám poskytl přehled o aktuální situaci. Nyní se přihlásilo sedm kolegů o slovo, přečtu jejich jména a pak uzavřu seznam. Sander, Aguilar, Hasekam, Schreier, Pirik, Häusling, Aguilera und Buda. Gibt's noch... Má ještě někdo další kolega Deser? Zájem? Jinak ne. Takže poprosíme kolegyni Sandra. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za prezentaci panu řediteli. Vy jste říkal, že v roce 2018 Evropská komise provedla dva audity, které se týkaly sanitární situace v Brazílii. Z toho prvního auditu vyplývá, že tam došlo k pokroku, zejména co se týče zaměstnávání veterinářů, eh, reforma veterinární služby. Ovšem, E, není, stále tam konstatujete, že přetrvávají jisté nejistoty. Co se týče toho druhého auditu, tam šlo zejména o oficiální kontroly kontaminantů a rezidují. Tam bylo stanováno, že určité zároky tam nejsou, zejména co se týká těch rezidují a používání léků. Já mám pochyby, nebo mám takovou dvojí otázku. Jednak, Zda DG Sante může říci, či potvrdit jednak, že ten brazilský systém veterinárních kontrol je dostatečně robustní, odolný a dále zda ty kontroly na hranicích, jak se o nich hovořili, zda tyto kontroly na evropské hranici jsou dostatečně reaktivní pro to, aby mohli rychle zareagovat na nějaký problém v oblasti sanitární, někdy v, vlastně v rámci tohle toho řetězce. Děkuji. Kolegyně Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Rok 20, v roce 2018 komise zveřejnila zprávu týkající se oficiální eh, kontroly reziduí v potravinách z Brazílie. V té zprávě eh, se zdůrazňuje vysoký, vysoké množství uh, růstových hormonů a prostředků, které se normálně v EU nemohou eh, používat. Po dohodě s Mercosurem eh, vzhledem k velkému objemu dováženého masa ty kontroly budou složitější. Mě by zajímalo, zda eh, komise plánuje kontroly i u zdroje a jak se budou kontrolovat veterinární léčiva, která se používají v Brazílii a nejsou v našich rejstřících. Existuje 262 aktivních látek, z toho 27 není povoleno v EU. Jak tedy k tomu přistoupíte? Děkuji. Děkuji, Frau Kollegin Hasekamp. Děkuji paní kolegyně Hasenkamp. děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, ráda nadnesla eh, další otázku, jinou otázku. Komise řekla, že vyslali auditní týmy a eh, vyřadili ze seznamu určitá zařízení. To by mě zajímalo, tyto týmy, respektive jejich systémy jako takové. My Totiž eh, eh, máme obdobné audity v jiných zemích Mercosuru, například v Uruguayi a Argentíně. Ne u hovězího, ale koňského masa. A v loni FIO eh, provedli následný audit mm, koňského masa určeného na export do Evropy a e, komise v odpovědích e, e, na, na otázky ignoruje určité aspekty, kde jde o splňování určitých aspektů a také pokud jde o e, nalezání shody, e, respektive splňování e, standardů veřejného zdraví. Kdy komise zakáže import koňského masa z těchto zemí a můžete garantovat, že v Brazílii audity hovězího nebudou manipulovány, tak jak je tomu v případě dovozu eh, koňského masa z Argentíny a Uruguaje do Evropy. Děkuji, kolegyně Schreier-Pirik. Děkuji vám, pane předsedo. 72 nálezu salmonely u drůbeže v EU se vztahuje k eh, dovozům z Brazílie. To už víme, bylo to v roce 2018. Otázka. Celní kontingenty pro eh, zařízení v zahraničí, včetně Brazílie, eh, nemohou jít na úkor ehm, bezpečnosti, nezávadnosti potravin a zdraví proto tedy je tady návrh, mm, respektive mm, úvaha zablokovat určité dovozy. Zlepšila se situace od roku 2018, pokud je o dovo, dovoz z Brazílie. Jsou všechny zásilky eh, stoprocentně kontrolovány a z 20% mikrobiologicky kontrolovány. Děkuji, kolegy, pan kolega Heusling. Děkuji. Já jsem se podílel na legendární cestě do Brazílie v loni a když je jako člověk jako Evropan na místě a e, vidí všechno, tak e, se všechno e, leskne a bliští. Ale zajímalo by mě, jak vypadá kontrola evropské instituce. Prostě otevřou nám tam knihy a řeknou, eh, co a jaké dělají. Já si to neumím představit, že eh, to probíhá přesně tak, jako kontrola u evropského zemědělce. A navíc a to je známo, je tam eh, vysoká míra korupce a to se v Brazílii nezlepšilo, právě naopak zhoršilo. A vy jste o tom hovořili, že očekáváte plány pokroku. A když eh, je vám to předloženo, řeknete, ano, to nám stačí, anebo se postaráte o to, že to bude i prováděno a dotaženo. A dále pak antibiotika. Jak víme, dochází tam k vysokému vysoké míře použití antibiotik, mnohem více než v Evropě a zejména u chovu kuřat. To přesahuje evropské standardy. Budete požadovat stejné standardy? Vůbec si to nedovodu představit, jak eh, to budete prosazovat eh, právě v Brazílii, protože už i u nás máme potíže s tím, aby to bylo jakž tak eh, slušné. Děkuji. Paní kolegyně Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Něco tady možná opakujeme, ale je to proto, že to v nás vzbuzuje pochybnosti. Vy jste hovořil o tom, že ještě není ukončen akční plán Brazílie a že to tady není uzavřeno a mě by tedy zajímalo, kdy se to má uzavřít Víte, že byla schválena dohoda s Mercosurem, tu má tento parlament ratifikovat a zdraví zvířat je zásadní eh, součást eh, smlouvy, eh, proto se ptám, kdy ten akční plán bude uzavřen, abychom k tomu mohli přihlédnout. A potom, jak kontrolujete, zda evropské celnice jsou schopny zjišťovat, že se do Evropy nedostávají aktivní látky, které jsou u nás zakázány a v Brazílii povoleny. Jak může eh, celnice detekovat přítomnost takovýchto zakázaných látek nebo detekovat používání antibiotik u zvířat? v případě, že to neodpovídá našim požadavkům na antimikrobiální ochranu. Děkuji. Buda. Děkuji, kolega Buda. Vás spun sincer că sunt puțin Děkuji. Upřímně řečeno, jsem poněkud zneklidněn tím, co jste eh, řekla. Když říkám zneklidněn, eh, tak eh, těch 690, 80 zásilek, které jste identifikovali jako problematických a my jsme měli skandál s tím skaženým masem z Brazílie a Evropská komise monitorovala, kontrolovala tyto podniky. Jak se odvážil ten producent překročit eh, limity a eh, zkoušet své štěstí na hranici v takovéto situaci? Po první zásilce jste měli skoncovat s těmi eh, importy. A dále, můžete nám říci, jestli ten koncový produkt je kontrolován, anebo kontrolujete celý způsob chovu eh, dobytka, protože eh, tady lze přece eh, prokázat přítomnost antibiotik nebo jiných látek, které jsou tak nebezpečné i pro lidské zdraví. Jak to, že jste nepozastavili nebo vůbec nezastavili zásilky, které přicházejí do Evropy? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji také komisi za veškeré informace, které nám poskytla. Já bych se vrátila k tomu, co říkala paní Aguilar, která říká, že má dojem, že se to tady neustále opakuje. Opětovně musíme tedy se zamýšlet nad tím, jakým způsobem ochránit naše zemědělce a nyní si tady na naši další téma zdraví spotřebitelů, které třeba rovněž chránit. Mám jednoduchou otázku. Pokud nechceme spochybňovat eh, profesionální přístup v brazilských veterinářů, tak si myslím, že bychom navzdory všemu měli mít prostředky, které zajistí sanitární kvalitu těch zvířat. Zde na výboru jsme hovořili pro rozpočet na SZP, který má být seškrtán. Jak nám můžete zajistit, že budeme mít dost finančních prostředků pro to, abychom zajistili sanitární kvalitu zvířat, které jsou importovány na území Evropské unie, do území Evropské unie? Děkuji. Tímto jsme dospěli ke konci eh, kola otázek a i hned předám slovo panu řediteli Hacnovi, proto aby mohl zareagovat. Děkuji, pane předsedo, a děkuji poslancům za řadu otázek. Začal bych tím, že vítám eh, určité eh, pochybnosti, starosti, které jste vyjádřili. Mohu vám říci, že už jsem přes předeslal, že eh, moje role je vyjednavač eh, a s ostatními stranami a já musím ukázat a zajistit, že oni splní standardy, které požadujeme. Některé jsou jasné a jsou velmi vysoké a my víme, že někteří producenti i v Evropské unii mají někdy potíže je eh, splnit, ať už jsou to mikrobiologická kritéria nebo jiná. Ale nyní se pokusím probrat jednotlivé otázky, jichž je hodně. Za prvé, pokud jde o ty audity. Máme velmi profesionální auditní tým. Některé členy nebo někteří poslanci parlamentu už navštívili naši centrálu v Irsku, eh, která má světovou pověst, světové renome a je velmi důkladná a tito auditoři umí zjistit, co se děje, co je ve věci, provádějí dokumentární kontroly, navštěvují zařízení, osobně a myslím, že bychom měli být velmi hrdí na to, že Evropská unie má takovouto auditní kapacitu, která podporuje náš systém potravinové bezpečnosti. Pokud jde o to, co se stalo eh, v loni a signály z prvního auditu byly pozitivní, potíž spočívá v tom, že jsme eh, pak eh, dostali zprávy o druhém vyšetřování, že dost došlo k dalším podvodům v brazilském masném průmyslu. A my se samozřejmě musíme a museli jsme se podívat na všechny informace, které jsme měli k dispozici Řada e, členů nebo poslanců se e, zmínila o reziduích. Souvisí to i se zdravím zvířat. Než jakákoliv země může vyvážet do EU, musí splnit základní, řadu základních požadavků. Za prvé musí mít aktuální monitorovací plán reziduí. Ehm, tento plán, tyto plány jsou revidovány, zdokonalovány každým rokem a naši auditoři je pravidelně eh, kontrolují. Posledním takovým ehm, kontrolním auditem ehm, byl rok 2017 a hm, to bylo velmi důkladné a bylo to velmi dobře implementováno a mohu vás ujistit, že jsme velmi přísní, pokud jde o e, implementaci víme, že existují e, producenti na světě, kteří používají látky e, podporující růst a takovéto produkty obsahující to látky pak nesmějí být dováženy do Evropy. Pokud jde o hraniční kontroly, Eh, tak ty eh, samozřejmě podléhají harmonizovaným evropským pravidlům. Myslím, že eh, se chci sdílet vlastně počet těchto kontrol s vámi je to, že počet zásilek, které byly podrobené fyzickým kontrolám, činí více než 20 To znamená, kapacitu máme, jsou analyzovány mikrobiologicky a také z hlediska jiných chemických znečišťujících látek. Když provádíte tyto kontroly, tak nalezáte určit, máte určité, nebo nalezáte určité pozitivní nálezy. Ehm, mnohdy jsou ehm, vlastně hladiny velmi nízké a ehm, snižují se během času, ale přesto nehodláme tyto požadavky odstranit Ehm, dříve než budeme mít eh, jistotu, že Brazílie skutečně eh, uvedla do praxe opatření, která zabrání výskytu mm, mm, těchto nedostatků. A než obdržíme konkrétní akční plán a mm, brazilské orgány mi řekly, pane Hacne, my jsme to všechno už splnili, ale my chceme ten akční plán, chceme také potvrzení od tamních úřadů, že jej implementovali a pak tam vycestujeme, abychom to zkontrolovali. To znamená, budeme mít trojí jistotu, trojí kontrolu. A myslím, že vzhledem tedy k situaci je to naprosto přiměřené. Pokud jde o e, pohodu zvířat, vím, že tady jsou též určité pochybnosti a vím, že tento výbor to ví. Pouze určitá část pravidel EU o pohodě zvířat může být implementována ve třetích zemích. E, to je realita v rámci mezinárodních pravidel, v nichž se pohybujeme. Asi kolegové dnes dopoledne již uvedli, že součástí kooperačních dohod Mercosuru můžeme dosáhnout těž, těsnější spolupráce a zlepšit standardy eh, pohody zvířat. Není to záruka, ale je to proces, hm, k němuž se země Mercosuru zavázaly. A bude to skutečně jedinečný krok vpřed. A to, že hm, jsou tyto země připraveny k tomuto kroku, je dobrý signál. Hovořil jsem již o akčních plánech, chemikálích a produktech, nebo chemikálích v produktech. Myslím, že jsem snad pokryl celou šíři témat, která zazněla. Jsou ještě doplňující otázky. Paní kolegyně Schreier-Pírik má asi dojem, že její otázka nebyla zcela zodpovězena. Pane předsedo, děkuji vám. Vy jste právě řekl, že eh, žijete v této problematice, že s tím soucítíte, ale jestliže se provádějí kontroly stoprocentně, tak chci vědět stoprocentně materiální kontroly a 20% mikrobiálních kontrol. Eh, tady mi ale chybí konkrétní odpověď. Ještě má otázku kolega Heusling. Ano, moje konkrétní otázka byla, jak probíhají ty kontroly na místě. Doufám, že posloucháte. Konkrétně, jak probíhají kontroly na místě? Kolik evropských úředníků bylo v Brazílii a eh, podívali se na věci na místě, požádali o otevření knih, dokumentů a viděli to na místě. Vím, že v Evropě odvádíte dobrou práci, ale do jaké míry pracujete na místě, eh, protože tam jste skutečně odkázáni na místní úředníky a eh, o jejich spolehlivosti si dovolují pochybovat. Kolegyně Aguilar. Darli. Já bych chtěla zopakovat tu otázku, kterou už jsem položila. Myslíte si, že by byly zajímavé ty inspekce eh, u zdroje, u původu, protože by, kdyby ty kontroly byly vyčerpávající přímo u zdroje, tak by se to špatné maso do Evropy nedostalo. Kolegyně Aguilera. Si, yo le había pedido. Já jsem nedostala odpověď a proto opakuji dotaz. Když jste říkal, že ten plán, eh, akční plán nebyl uzavřen, Můžete ještě upřesnit, kdy ten akční plán bude dokončen a uzavřen? Pro nás je to důležité, protože se máme vyjádřit k dohodě s Mercosurem. Vielen Dank. Děkuji. Děkuji. Vidím ještě další otázky. Kolegyně Hasenkamp. děkuji. Já jsem se ptala na audity v Uruguayi a Argentině které byly velmi zneklidňující kdy zakáže eh, Evropská komise dovozy koňského masa z těchto zemí a eh, kdy eh, a jak zajistíte, aby dovozy z zemí Mercosuru nebyly stejně manipulovány jako z těch předchozích dvou zemí. Děkuji. Takže to byly všechny dotazy a nyní opět uděluji slovo panu řediteli Hacnovi, aby se vyjádřil. Děkuji vám. Dovolte, abych začal od konce. Otázka, kdy budeme vědět? Odpověď na to je v rukou brazilských úřadů. My nepřijmeme akční plán dříve, než ten akční plán nebude stoprocentní. A jak jsem uvedl na začátku, nevidím konkrétní eh, vztah mezi tím, zda jsme eh, jaksi uvolnili opatření eh, na vývoz z Brazílie a vstup dohody Mercosur v platnost, protože právo EU uplatňovat sankční opatření nesmí být nijak podkopáno. A podívejme se na to z logické perspektivy. Před, předpokládejme, že všechno bude dokonalé. Všichni se shodneme na tom, že eh, vše je perfektní ve všech zemích Mercosuru, takže si řekneme, nepotřebujeme další omezení. Ale nikdo z nás neví, jaká bude situace za dva, pět let. Eh, takže proto se nikdy nezavážeme k tomu, že bychom se zbavili práva přijmout dodatečná opatření na zajištění bezpečnosti potravin. Proto tady vidím i jednoznačné oddělení Doufám, že dostaneme v blízké budoucnosti od Brazílie eh, uspokojivý akční plán, ale to je samozřejmě eh, věc brazilských úřadů předložit eh, něco, co mm, bude Evropská komise objektivně považovat za přijatelné. Pokud jde o audity na místě a kolik auditorů navštívilo kvůli tomu Brazílii, tak poslední audit jsme provedli v loni, auditovali jsme celý systém, navštívili jsme tedy terén a Zkoumali jsme, jak se tam implementují opatření, které se pak certifikují. Je to odpovědnost místních, kompetentních nebo příslušných orgánů, obchodních partnerů implementovat eh, tato pravidla. Jeden eh, problém s Brazílie je ten, že existovaly důkazy, že některé části systému a zejména určité podniky, eh, subjekty fungovaly vně těchto normálních dohod nebo ehm, aranžma. Předtím jsem nebyl zcela přesný. Kontroly těch zásilek probíhají před odesláním. 100% mikrobiologických kontrol probíhá v Brazílii. Laboratorní testy tedy probíhají v Brazílii. Certifikát těchto testů musí pak doprovázet tu zásilku, to je první část před exportem, před eh, odesláním z Brazílie. Při, eh, při eh, dovozu v Evropě na hraničním mm, přechodu je pak 100% tedy eh, eh, kontrola a pak 20% je podrobeno našim vlastním laboratorním testům. Pokud jde o koňské maso, v této chvíli si komise nemyslí, že bychom měli zakázat, zapovědět dovozy z těchto zemí, Audity nejsou sice eh, brilantní, ale eh, nepoukazují na to, že by tam byly dostatečné problémy, které by opodstatnili zákaz dovozu koňského masa z těch ostatních zemí. A myslím, že jsem tím zodpověděl všechny otázky. Děkuji. Děkuji. Předpokládám, že nikdo další žádný dotaz nemám Děkuji mnohokrát panu řediteli Hacnovi za to, že se dostavil mezi nás a že zodpověděl naše dotazy. I toto je téma, eh, kterým se budeme jistě zabývat i v budoucnosti právě také s ohledem na dohodu s Mercosurem. A dostáváme se k bodu 9 na pořadu jednání.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 V lednu 2020 tady vyprší mm, povolení a pokud to správně chápu, tak EFSA dala negativní stanovisko, co se týče dalšího povolení. A bylo tedy naším přáním, abychom se dozvěděli, jak vypadá současný stav věcí. Prosím, usaďte se tedy. A nyní předávám slovo paní Jülicher. Děkuji, dobré odpoledne všem. Děkuji, pane předsedo, za pozvání komise k této výměně názorů o e, chlorpyrifosu. Je to insekticid a když říkám chlorpyrifos, Jedná se o dvě obdobné látky chlorpyrifos a chlorpyrifos metyl, protože eh, k něm přistupujeme stejně. Jedná se o insekticidy, které hubí eh, choroby a škůdce u plodin a některé eh, se také používají v léčbě eh, mozkových eh, onemocnění. A povolení pro tuto látku má vypršet v lednu 2020. Úplný proces k posouzení, zda ta látka eh, může být nadále povolena, ještě nebyl dokončen, nicméně v kontextu probíhajícího hodnocení pro prodloužení v dubnu tohoto roku bylo svoláno jednání, a to je obvyklý postup, pokud tak mohu říct, eh, s mm, odborníky členských států, se zástupci EFSA společně diskutovali toto hodnocení a především účinky látky na lidské zdraví. V, břez, eh, pardon, v dubnu 2019 na základě údajů, které tehdy byly dostupné, eh, se objevily velké obavy z této látky, zejména v souvislosti s potenciálním mm, poškozováním DNA a také to může mít vliv na vývoj dětského mozku, takzvaný vývoj eh, neurotoxicity. To jsou závažné obavy a odborníci ve svých diskusích dospěli k závěru, že bezpečnou eh, míru expozice u těchto dvou látek nelze stanovit, a že tedy relevant, relevantní eh, posouzení rizik nelze provést. Ve světle těchto obav a s ohledem na to, že ten úplný proces hodnocení rizik nebyl dokončen, komise zmocnila EFSA na počátku července tohoto roku, aby nám připravila prohlášení k hlavním závěrům, pokud jde o dopady těchto látek na lidské zdraví. Žádáme tedy EFSU, aby nám poskytla posouzení bezpečnosti této látky vzhledem k lidskému zdraví, protože právě toho se týkaly ty expertní diskuse. A také jsme od EFSA chtěli vědět, zda kritérium pro schválení těchto aktivních eh, eh, látek je stále splněno. My jsme dostali odpověď v srpnu, ta odpověď byla i zveřejněna EFSA, je tedy veřejně dostupná. EFSA potvrdila, že tyto obavy z dopadů na lidské zdraví eh, skutečně existují a že schvalovací kritéria pro tyto účinné látky, tak jak je to dáno v regulačním rámci, které, který všichni dobře známe, nejsou uh, splněna. Expertní diskuse pokračovala především uh, u jedné z dvou látek až do září a experti opět potvrdili svůj dřívější názor, tak jak byl potvrzen i v prohlášení EFSA z 2. srpna. Co tedy budeme jako komise dělat? Máme plány, že bychom předložili návrh na řízení členským státům, kde bychom navrhli, že tyto dvě účinné látky nebudou nadále eh, povoleny a to co možná nejdříve. Doufám, že se nám podaří držet eh, časového harmonogramu. Chtěli bychom první diskuse ve s členskými státy na příštím stálém výboru. To bude 21. a 22. října. To znamená, je to nej, nej, první možná příležitost a eh, s výhledem, že bychom mohli o tom hlasovat v prosinci. To se tedy týká účinných látek. Víte, že obvyklým druhým krokem je postupovat u maximálního, maximální úrovně rezidují, maximálního množství rezidují. Pokud tedy dosáhneme toho, že tato, této látce nebude povolen, pro, povoleno prodloužení, tak zajistíme i snížení maximální úrovně rezidují, tak aby byla zaručená bezpečnost potřebitelů. A potom tato úroveň se bude týkat všech produktů, tam by se potom nijak eh, nerozlišovalo mezi těmi, které jsou dováženy a mezi těmi, které jsou vyráběny v EU. Tím asi zatím skončím, abych eh, dala čas i na otázky. Myslím, že toto je příklad situace, kdy komise postupuje poměrně rychle na základě existujících důkazů, i když celý postup hodnocení ještě neskončil. Nicméně pokud jde o lidské zdraví, jsme přesvědčeni, že ty látky jsou skutečně nebezpečné a měli bychom je z trhu stáhnout co možná nejdříve. V tomto případě a podobně i v jiných případech budeme nadále z trhu stahovat eh, účinné látky, pokud eh, u nich nelze prokázat, že jsou eh, nadále dodržena kritéria pro schválení. A to je přesně důvod, proč navrhujeme neprodloužit schválení těchto dvou látek. Těším se na diskusy a otázky poslanců. Děkuji. Děkuji paní Jülicher za přehled o aktuálnímu stavu věcí v případě těchto dvou insekticidů. Čtyři kolegyně a kolegové se přihlásili o slovo. Kolegyně Wiener, Heusling, kolegyně Házelkám, schreier a ještě kolega Jár, Dorfman, Deser, Aguilera, kolega David a kolega Kučmiuk. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Není tomu tak? Takže slovo má nyní kolegyně Wiener. Děkuji, pane předsedo. Velice mě udivila jedna věc, jsem nově zvolená poslankyně a myslela jsem si, že v Evropě panuje zásada obezřetnosti. A nyní zjišťuji, že pesticid, který se používá až 10 let, je vysoce nebezpečný a nejenom pro naše DNH, pro zdraví našich dětí. Je to endokrinní disruptor, může mít tedy hormonální působení, ale je vysoce nebezpečný eh, když je systematicky používán a to proto, že vede k velkým rezistencím. Ptám se tedy, nemyslíte se, že by bylo vhodné, když se podíváme na ty desítky a tisíce pesticidů, které jsou povoleny v Evropské unii, Nemyslíte si, že bychom měli změnit našeho, naše hodnocení rizika a systém povolování? Nově se na to podívat, s ohledem na to, že najednou zjišťujeme, že tady máme na našich polích vysoce nebezpečné a toxické látky, které se pak dostanou do našich těl, kolega Hoisling. Ano, je skutečně velice zvláštní, že takovýto produkt vůbec se dostane na trh, takže souhlasím s tou kritikou povolovacího postupu. Proč to sedm zemí již zakázalo? Oni měli nějaká předběžná šetření a proč EFSA konečně nepřijde eh, a neprosadí tento názor, proč neustále se musíme znovu ptát a říkat, potřebujeme nějaký poslední důkaz, hormonální disruptor, poškozuje DNA, to vše není vůbec nic nového a přesto si není trpevé, zvažujeme, zda je třeba to zakázat či ne. Já bych byl rád, kdyby komise byla důslednější. Konkrétní otázka, jak přistoupíme k dovozu, máme obrovský problém například jižní ovoce, které dovážíme, které, které také velice jaksi zatíženo pesticidy a také v Evropě v určitých regionech máme velký problém. Jižní Tyrolsko, já se omlouvám, pane Dorfmane, ale tam je všude glyfosát. A i ten chlorpyrifos, prostě tam v těch regionech, kde se intenzivně pěstuje ovoce, se tento přípravek velice používá. Tady je otázka, jak přistoupíme k dovozům a dále, když říkáte, že tady není vůbec žádná bezpečná úroveň vystavení, tak musíme jednat rychle. Ano, a princip obezřetnosti říká, že budeme jednat a ne, že budeme čekat a pouze si stěžovat nebo něco zvažovat. Kolegyně Házenka. Děkuji vám. Dnes dopoledne jsme v Envy hovořili o několika pesticidech, které eh, po našem soudu nepotřebují schvalovací kritéria. Rovněž ne jako například chlorotoloron a další. Moje první otázka je, proč toto téma není také diskutováno ve výboru Envy? a místo toho zde v zemědělském výboru. Chloropyrifos je velmi nebezpečný toxin a neměl by být používán na polích a pak končit na našich talířích. A nyní je čas konat procedurální eh, rozšíření, o nich jsme hovořili v Envy, se stávají spíše normou než výjimkou. A to znamená, že několik pesticidů eh, způsobuje závažná poškození lidského zdraví a zůstávají na trhu déle, eh, než už ta schválení vypršela. Rozuměla jsem vám správně, když jste řekla, že neudělíte opětovnou autorizaci a že skutečně chcete, aby chlorpyrifos zmizel z trhu, takže skutečně nedojde k prodloužení autorizace nebo povolení eh, pro tuto látku. Znamená to také, že nebude eh, platit žádné přechodné období a že maximální úroveň reziduí bude na úrovni detekce a můžete ještě říci, jaká další nebo jaké další substance, například flumioxazin nebo chlorotoleron, eh, jsou nebo mají podobné účinky? Děkuji pro informaci paní kolegyně Hazenkamp, proč to neřeší výbor Envy, to se musíte zeptat eh, um, kolegy Kalfina. My jsme eh, si to zařadili eh, na program, tuto výměnu názorů k těmto dvěma látkám, takže to je věc předsedy výboru Envy. Děkuji veřejné zdraví a bezpečnost potravin eh, to je priorita. Pro objektivní posouzení máme EFSU. Eh, já stojím za EFSU, ta je vědecky podložena. Pro chlorpyrifos eh, máme určitou alternativu KLM 767, inovativní herbicidy sebou přináší eh, také eh, povolení určitých alternativ, ale zde eh, zdá se, alternativy nemáme, ale jak to vypadá s KL 69, 769, bude se komise o to zasazovat? My přece nemůžeme nechat zemědělce hospodařit bez pomoci. Kolega Jar, dobře, já bych chtěl chtěl, nebo jinak začnu. Eh, jsem rád, že EFSA existuje a Někteří kolegové vědí už dopředu, co eh, z toho vzejde, takže eh, si to můžeme ušetřit. Ale my jsme zřídili Eh, EFSU, abychom eh, dospěli vědecky fundovaně k výsledkům a abychom pak tyto výsledky politicky eh, uměli prodat a uplatňovat. Ehm, EFSA skutečně odvádí svou práci a to je dobře to, že při povolování nových eh, ochranných eh, prostředků pro rostliny eh, postupujeme nezávisle je také správně. Já mám dvě otázky. Pokud jsem mm, vás pochopil, tak jste řekla, že není možné zjistit hraniční hodnotu jak pak naložit s dovozy. Eh, musíme je odpovídajícím způsobem kontrolovat, aby eh, neobsahovali žádná rezidua. A za druhé jste také Eh, zkoumali, zdali eh, v oblasti používání neexistují rozdíly, například používání na polích nebo eh, v vnitřním prostředí, uzavřeném prostředí. K jakým výsledkům jste dospěli? Je to nezávadné nebo je to příliš nebezpečné pro člověka i zvíře? Kolegyně Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Dnes jste nám prezentovali práci, kterou děláte proto, aby se nadále nepovolovaly ty dvě zmíněné účinné látky eh, přítomné v pesticidu. Zástupkyně komise nám vysvětlila ten proces, hodnocení procesu, tak jak to proběhlo v srpnu. Já si myslím, že se to dělá správně, ale problémem je to, že se teď hovoří o, tedy o odstranění pesticidu a pak v návaznosti na to, že se budou eliminovat všechny pesticidy. Já bych chtěla zdůraznit e, dobrou práci EFSA a pokud nebudeme mít e, důvěru v naší Evropskou agenturu pro bezpečnost potravin, tak komu pak budeme důvěřovat? Tohle jsem tady chtěla říci. Myslím si, že EFSA odvádí dobrou práci. Je třeba, když pak jsou jasné důkazy, aby se látka stáhla z trhu a nemělo bychom podléhat demagogii nebo nějaké politické ideologii. Děkuji. Děkuji, kolega Dorfman. Myslím, že samozřejmě tady bychom mohli vést politické debaty o každé jednotlivé účinné látce, která je povolena v Evropské unii. Já jsem velmi vděčný komisi za profesionální vysvětlení celé problematiky. Chlorpyrifos je látka první generace, je to relativně stará látka, byla vytvořena v 60. letech. Pravděpodobně prostě již odsloužila, dosloužila Například v Německu už celá léta se nepovoluje, že ne, nepovolil žádný produkt, který v sobě měl chlorpyrifos, takže v Německu to již nepoužíváme. A pokud je ten stav je tak, jak jste popsal, tak musíme nechat věci a jdou svou cestou. 20. ledna, to je za chvíli, a když se dívám na zemědělství, tak do 21. zemědělci nebudou používat pesticid. Pesticidy se používají, když rostliny rostou a ne po sklizni. Proto si myslím, pokud tady máme jasné vědecké důkazy, pokud je to tak, jak jste říkali, tak prostě ta látka z evropského trhu zmizí a pak tady bude otevřená otázka, jak o tom hovořili kolega Jár, co uděláme s těmi produkty, kde ještě budou ta rezidua takovýchto látek. Děkuji, kolega Deser, děkuji, pane předsedo. Připojím se k posledním řečníkům. Trochu si kladu otázku, jakým způsobem můžeme zároveň vyčítat to, že někdo dobře udělal svou práci, a zjistil, že ten produkt je špatný a snažil se ho stáhnout z trhu. A mnoho kolegů, vy tady vlastně toto kritizujete svým způsobem. A já si myslím, že komise odvedla dobře svou práci. My samozřejmě také musíme myslet na naše zemědělce, kteří používají této produkty a chrání tak své kultury, své rostliny a plodiny. A není tak jednoduché pro zemědělce, aby přes noc přestali používat nějakou molekulu. Takže ano, je tady problematika pesticidů, která je e, problematika prvořadě veřejného zdraví, to je jasné, to nespochybňuji, ale momentálně tady nejsou nějaká úmrtí z důvodu těchto fitosanitárních produktů, ale spíše zemědělci mají velké problémy, protože jejich život je velice komplikovaný právě v důsledku mnohých nařízení a pravidel. Uh, já si tedy myslím, že může dojít k situaci, že zemědělec prostě bude mít čas od času potřebu takového toho produktu a těžko mu můžeme přes noc zakázat něco takového používat. A proto je vhodné, že se tím zabýváme právě zde ve výboru pro zemědělství. Pokládám otázku, máte nějaké alternativy Jistě je správné zakázat eh, tuto látku, ale musíme také pomoci zemědělcům, kteří zatím tuto látku používají. Kolega David. Té otázce už řečeno, takže já se eh, omezím na zmínku o analogii eh, s vývojem a zkoušením léků, kde v minulosti docházelo ke skandálním případům, kdy se zjistilo, že některé léky, které byly zavedeny do praxe, Eh, působí velké škody a eh, to vedlo k tomu, že se eh, podstatně zkomplikovala a stala se náročnější zkoušení v té fázi před použitím v praxi, což vedlo jaksi k značnému zvýšení nákladů na, na zkoušení léků. Vzhledem k tomu, že pesticidy a insekticidy jsou nejméně tedy osát větším objemem ve výrobě a v produkci těch firm, než je to u psychofarmak, tak by stálo za to otestovat eh, ten set těch testů, které se provádějí předtím, než je ten, než je ten produkt zaváděn do praxe, jestli nemohou být zavedeny nějaké náročnější metody, které by se snížily to riziko, že bude zaveden přípravek, který je nebezpečný. kolegy Kuzmiuk. Děkuji, kolega Kuzmiuk. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Tato otázka již padla, ale pesticidy se používají na celém světě asi u stovky eh, pěstovaných plodin. Jak je Evropská unie na to připravena? V případě dovozu takovýchto plodin eh, dávat větší pozor, aby tyto látky se tam nevyskytovaly. Jsme na to připraveni? Děkuji vám. Děkuji všem kolegyním kolegům za položené otázky a nyní opět dávám slovo paní Julicher, aby odpověděla. Děkuji mnohokrát za zájem o toto téma i za vaše otázky. Je naprosto správné, že máme legislativu i rámec ke schvalování pesticidů, což je založeno na principu předběžné opatrnosti a uhelný kámen um, a aplikace eh, této legislativy je nejenom um, to, že eh, tedy eh, přinášíme tyto produkty na trh a sledujeme, co se stane, ale na základě uplatňování předběžného nebo principu předběžné opatrnosti platí systém, v rámci něhož testujeme látku, pak se pak žádáme eh, uživatele, aby poskytli důkazy, že eh, látka není škodlivá pro lidské zdraví a prostředí, než eh, jsou uvedeny na trh. Můžu se ptát, proč se to stalo a proč po té, co ta látka je nebo jsou na trhu, zjišťujeme, že je škodlivá. Odpověď, myslím, je dvojí. Ta jedna část, a to je určité uznání, které musíme učinit, nebo přiznání, čím dál, tím více začínáme rozumět tomu, jak eh, zjišťovat ty škodlivé dopady. To znamená, eh, naše testovací systémy a požadavky na údaje, které musí průmysl plnit a testovací systémy, které jsou rozvíjeny v mezinárodním kontextu, jsou eh, stále lepší a citlivější. To znamená, zachytávají toho více, než tomu bylo eh, tak před 12-15 eh, lety. Eh, takže myslím, že musíme uznat, že děláme pokrok. Naštěstí dochází tedy k vědeckému pokroku, protože zachytáváme snadněji více, více tedy problémů. Dále Víme, že se situace mění a jakmile je takový produkt na trhu, tak to neznamená, že už nebude znově posuzován. Máme vlastně zabudovaný do systému pravidelný interval opětovného posuzování a sice po deseti letech je takováto látka opět podrobena posouzení, což nám dá příležitost opět se podívat na tu látku ve světle nejnovějších vědeckých eh, znalostí a důkazů eh, to je tedy situace a důvod, proč ta látka již na trhu byla a proč teprve nyní zjišťujeme, že je vlastně škodlivá v určitých aspektech. Ještě něco musím říci. Není to endokrinní disruptor má eh, mnoho vlastností, které nejsou eh, dobré pro lidské zdraví, ale endokrinní disrupce není jednou z těch vlastností. Dále padla otázka, proč nejednáme, nekonáme rychleji. Chci jasně říci, v tomto případě konáme mnohem rychleji, než bychom činili normálně. Nečekáme, až proběhne celé posouzení. Zatím ani nemáme výsledek ekologické části hodnocení rizik, ale víme, i když by ekologická část dopadla velmi pozitivně z důvodu nepříznivých dopadů na zdraví, víme už teď, že nemůžeme a neobnovíme schválení. To znamená v zásadě krátíme celou tu proceduru. A proto žádám EFSU, aby eh, mi řekla, co se děje, jaké účinky to má na lidské zdraví, abychom mohli konat rychleji a tedy co nejrychleji. A také musíme vydat rozhodnutí o neobnovení schválení z důvodu právní jistoty a to chceme učinit již v prosinci, pokud ten Eh, proces eh, správně zvládneme. Dále zde byla otázka na bezpečnosti potravin, na to jsem již narážela. Eh, v rámci dalšího kroku, to znamená, pokud ta látka nebude opětovně schválena, tak se opět podíváme na maximální hladinu reziduí. U těchto látek to bude sníženo neumím eh, to říci přesně, ale budou sníženy na bezpečnou hladinu a bude se to vztahovat na domácí produkty, ale také na dovážené produkty. Každý také eh, vně Evropy může kdykoliv eh, dokázat nebo přinést důkaz o tom, že daný produkt eh, je eh, bezpečný, což může být velmi obtížné. Takže maximální hladina reziduí eh, bude snížena na úroveň detekce. Dále padla otázka, proč k tomu přistupujeme nyní u této látky, ale nikoli eh, u jiných látek, eh, o nichž se diskutovalo dnes dopoledne. Musím říci, že proces opětovného posuzování je bohužel velmi často spožděn eh, a navíc je to problematika mnoha komponent, mnoha složková nebo multisložková problematika. Hovořila jsem o tom již mm, na jiném eh, výboru. Často je ten proces spožděn z důvodu eh, prodlev eh, v členských státech, kde se provádí to první hodnocení nebo posouzení. Čas od času musíme provádět vlastně to procedurální prodloužení schválení, protože to je jediná obce, kterou máme. Ale mohli, musím vás opravit, máme-li indikace, zejména silné indikace, jako v tomto případě, že látka, i když proces ještě není završen, není bezpečná a nesplní kritéria, tak ten proces zkrátíme a neobnovíme látku nebo povolení pro ní. Toto je první krát, co to děláme tak časně eh, v procesu, ale je to zjevně eh, tedy problematika, myslím, eh, ty prodlevy v tom procesu, které musíme řešit. Další téma, které zde zaznělo, je otázka alternativ. Na to poukázalo několik z vás. Na jedné straně je to nebezpečná látka a e, bude to nebezpečné pro uživatele, nejenom pro spotřebitele. Jedná se o insekticid a Máme celou řadu insekticidů, které jsou ještě k dispozici, mnoho více než stovka z nich je eh, v této chvíli schválená, takže bude možné najít alternativu. Komise eh, dělá eh, mnoho, aby podpořila použití nízkorizikových látek. Diskutovali jsme o tom mnohokrát s parlamentem já nyní nechci eh, samozřejmě propagovat eh, jednu konkrétní eh, látku, ale přichází jich stále více, protože průmysl vyvíjí stále nové typy takovýchto látek a druhým krokem bude také ze strany komise udržitelné použití nebo využití těchto látek, insekticidů a tak dále. Jsem velice eh, spokojena, že důvěřujete činnosti EFSA, tak jsem vás alespoň pochopila a to je něco, co sdílíme. My se také rádi obracíme na eh, EFSA, eh, zejména o rady v těchto a obdobných případech. Také tady byla otázka, zdali lze rozlišovat mezi použitím látky eh, na polích nebo v budovách, budovách, eh, tak eh, v žádném z těchto případů není tato látka považována za bezpečnou. To znamená, není nutno rozlišovat. Je pravdou, že komise schvaluje aktivní látky členské státy autorizují produkty, ne všechny státy autorizovaly produkty s těmito aktivními látkami nebo účinnými látkami. Doufám, že jsem tím zodpověděla všechny otázky? Pokud nikoli, tak se předem omlouvám. Nechtěla jsem se žádné otázce vyhnout. Jak jsem uvedla, my budeme v této věci konat co nejdříve a když učiníme další krok v rámci MRL, tak budeme také diskutovat o přechodných lhůtách, které musí být co nejkratší, tak aby byla zaručena ochrana zdraví. Děkuji. Děkuji vám a táží se, jestli jsou nyní ještě otázky ze strany poslanců. Zdá se, že nikoliv, takže to bylo v plné míře zodpovězeno, ale ano, ještě kolegyně Hásenkamp. Ještě pro objasnění. Vy jste řekla, že přechodné období bude co nejkratší. Znamená to, že národní eh, schválení budou stažena eh, v lednu 2020? Did you say 2022? Sorry. Řekla jste 2022? 2020. musí být zachována určitá přechodná lhuta, protože se jedná o správní proces, který musí členské státy eh, dodržet. Bude to co nejkratší, ale nemyslím si, že to může být už k prvnímu lednu. Je to stále ještě věcí diskuse. Komise navrhne asi tříměsíční přechodnou lhůtu z hlediska co je nutno učinit eh, pro stažení eh, produktu, tak to bude velmi rychlé. Jsem přesvědčena, že diskuse a zejména rozhodnutí o stažení schválení bude sděleno eh, rychle nebo brzy. To znamená, že pro příští vegetační sezónu to nebude pro nikoho mm, závadné nebo Eh, ohrožující. Děkuji. Takže jsme dospěli ke konci diskuse o tomto bodu pořadu. Já děkuji eh, paní Julicher z komise a my můžeme pokračovat eh, bodem číslo 10. Tady jde o schválení koordinátorů. To jste obdrželi mailem, bylo to také rozdáno. Máte k tomu námitky? Nikoliv v tom případě. Můžeme přejít k bodu číslo 11, různé. Z mé strany k tomu nemám nic, co dodat. Chtěl by eh, se někdo přihlásit. Není tomu tak, ne, všichni už chcete mít volno, ale ano, ano, hlásí se pan kolega David. Já se, já se omlouvám, že zdržuji. Eh, nicméně vzhledem k tomu, že eh, se blíží eh, konci limit pro projednávání Commission Implementing Regulation, které figurovalo dříve pod číslem 481 2012 a týká se dovozu hovězího masa ze Spojených států, kdy je problémem, že při těch dovozech není kontrola růstových hormonů, Eh, tak eh, chci eh, z iniciativy naší frakce požádat o prodloužení lhůty pro projednávání o 30 dní, aby se mohly tedy uplatnit případné jaksi další připomínky k tomu procesu. Ja, wir nehmen Kenntnis von dieser anfrage. Gibt es weitere Punkte? Bereme na vědomí vaši žádost. Eh, a jsou ještě další eh, žádosti, námitky nikoli. Takže bod číslo 12, příští schůze se koná 7. října, ale ještě Předtím máme slyšení kandidáta eh, na komisaře příští týden eh, ve 14 hodin 30 minut. Já vám děkuji za pozornost a přeji hezký večer.